Inty. Přichází paní předsedkyně. Eh, deschisă ședința de astăzi primul punct pe ordine. Eh, krásné dobré ráno, zahajuje naše zasedání. Prvním bodem našeho programu jsou diskuse eh,